Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen. Vážení kolegové, přeji všem dobrý den. Zasedání je zahájeno. Prvním bodem na dnešním pořadu jednání je debata o dohodě se Srbskem. Máme doporučení pana Kacina o dohodě o stabilizaci a přidružení se Srbskem. A máme prohlášení Rady a komise této dohodě o stabilizaci a přidružení. Prvním řečníkem je pan Kacin, který je zpravodajem. Čtyři minuty, prosím. Dankeschön, Silvana. rozpočtování. Děkuji. Pane komisaři, belgické předsednictví, vážení kolegové, Dohoda o stabilizaci a předružení mezi Evropskou unii a Srbskem byla podepsána v srpnu 2008. Předběžná dohoda platí od roku 2010. V září začal proces ratifikace, v září 2008 začal proces ratifikace. Jako první tuto dohodu ratifikoval srbský parlament. Tato dohoda přináší hospodářský rámec a politický rámec pro spolupráci bez zahájení ratifikace nebylo možné pokračovat v procesu integrace Srbska. Tato zpráva nebyla na pořadu jednání Evropského parlamentu od pozastavení procesu ratifikace v důsledku nedostatečné spolupráce s tribunálem v Hágu. Nyní už dostatečný počet členských zemí dohodu ratifikoval a já bych rád vyzval ostatní, aby udělali to též. Jakmile k tomu dojde, budeme moci vyslat důrazný signál, pokud je o evropské úsilí směrem k Srbsku. Nicméně není to konec tohoto procesu. Usnesení, o kterém se má zítra hlasovat, musí také vyjádřit podporu Srbsku na jeho dlouhé cestě k evropské integraci. Po dlouhou dobu bylo izolováno. Srbsko čelí celé řadě výzev. V posledních dvou letech jsme byli svědkem politizace situace na srbské scéně. Oni musí prokázat, že jim záleží na evropských hodnotách a že jsou schopni úspěšně vyřešit všechny problémy a provést všechny reformy. Došlo i k pozitivnímu vývoji. Srbsko je připraveno na kompromis a přijetí usnesení o Kosovu generálním shromáždění OSN v roce 2010 bylo uvítáno. Zrušili také povinnou vojenskou službu a další generace mladých Srbů budou mít lepší možnosti, pokud je o další vzdělávání. Srbsko je také pod tlakem v tom smyslu, že stále ještě unikají spravedlnosti dva zločinci. Radko Mladič je stále uprchlíkem. A my vítáme skutečnost, že srbské vedení je připraveno spolupracovat. A jak říká hlavní prokurátor v Hágu, stále ještě je tady jakási mezera mezi politickou vůlí a tím, co se vlastně dělá. Přišel čas, aby Srbsko udělalo další krok. Nemůže získat statut kandidáta, dokud neprokáže, že plně spolupracuje s tribunálem Hágu. Zejména pokud jde o vyhušťování zločinců. Došlo také významnému posunu, co se týče vztahu se západním Balkánem. Jde o vztahy mezi Srbskem a Chorvatskem. A také došlo k posunu, pokud je o celkové smíření v tomto regionu. Čekají nás další výzvy. Srbsko musí prokázat pozitivní postoj i ke Kosovu, Je to nutné, aby došlo k pokroku v celém regionu. To Totež platí proto, jak Srbsko přistupuje k Bosně a Hercegovině. Toto všechno je nezbytné, aby mohlo pokračovat vyjednávání o přistoupení k Evropské unii. Děkuji. Zástupkyně Rady paní Děry, prosím. Vážená paní předsedající, je mi velkou ctí být opět v Evropském parlamentu, tentokrát jako zástupkyně maďarského předsednictví Rady EU. Doufám, vážené poslankyně, vážení poslanci, že vzhledem k tomu, že jsem bývalou europoslankyní, budete to vnímat jako záruku, že maďarské předsednictví eh, bude příznivě, nakloněno vůči Evropskému parlamentu. Já se velice těším na nadcházejících šest měsíců na naši spolupráci. A nyní přejdu do své mateřtiny. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, je mi skutečně velkou ctí, že se mohu účastnit této rozpravy, po níž budete hlasovat o stabilizační asociační dohodě mezi EU a Srbskem. Zároveň bych ráda využila této příležitosti a poděkovala zpravodaji Evropského parlamentu panu Kacinovi, který vypracoval opravdu vynikající zprávu. Ráda bych rovněž z celého srdce přivítala usnesení o dosaženém pokroku v Srbsku. Stejně jako u jiných zemí v regionu vyhlídka na členství v EU prospěla Srbsku, které v posledních letech učinilo významné pokroky. V kontextu asociační a v tomto kontextu pardon, je asociační a stabilizační dohoda zásadním krokem vpřed k přistoupení k EU. Tato dohoda posiluje stávající pevné svazky mezi EU a Srbskem, a zakládá smluvní rámec pro náš vztah. Vytváří zónu volného obchodu a posiluje bilaterální hospodářské vztahy mezi Srbskem a EU. Obě strany z toho jistě budou mít prospěch. Tato dohoda zároveň posílí jistě snahy Srbska o uplatňování kroku a opatření k zajištění plně funkční tržní ekonomiky. Tato dohoda rovněž eh, skytá základy pro budoucí spolupráci, posilnou spolupráci mezi a Srbskem a to v řadě oblastí, například v oblasti organizovaného zločinu či potírání nedovoleného přeshraničního obchodu či v oblasti životního prostředí. Rada zahájila ratifikační proces 14. července 2010. 11 členských států eh, již dohodu ratifikovalo, včetně Maďarska. A doufáme, že další členské státy budou brzy následovat. Rada by přivítala, kdyby tato dohoda mohla vstoupit v platnost do konce roku 2011, nejpozději. To by znamenalo, že Srbsko by mělo velmi ambiciózní vztah s Unii v době, kdy, jeho, kdy se rozbíhá proces přistoupení. Vy, já doufám v to, že Evropský parlament plně podpoří tento proces. Váš zahraniční výbor jednomyslně hlasoval pro tuto dohodu Eh, Srbsko podalo přihlášku o členství v prosinci 2009, čímž posílilo své evropské ambice. Rada vydá svůj postoj v druhé polovině roku 2011. Všichni víme, že proces integrace Srbska této zemi prospěje Ovšem je třeba učinit určité kroky v oblasti právního státu. Například je třeba posílit struktury soudnictví a rovněž je třeba zajistit dobrou spolupráci s Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii, trestním tribunálem. Jak je uvedeno ve zprávě pana Kacina, integrační proces respektive v procesu integrace bude toto všechno zohledněno. Já bych ráda nyní se podívala trošku zpátky na eh, kroky a opatření, která Srbsko učinilo vůči svým sousedům. V červenci 2000 vlastně potom vznikla rezoluce OSN, která otevřela cestu vzniku Kosova, nezávislosti Kosova. Rada, rada plně podporuje opatření přijatá paní Eštnovou. Spolupráce a dialog mezi Kosovem a Srbskem umožní oběma zemím přiblížit se eh, k naplnění eh, jejich aspirací na členství v EU. Eh, chceme zlepšit viditel, viditelnost eh, procesu rozšiřování, máme proto veškeré nástroje. Pokud bychom dokázali dokončit vyjednávání o přistoupení s Chorvatskem, byl by to pozitivní signál pro Srbsko a další země na západě Balkánu, které doufají v úplné členství v EU. Paní předsedající, dámy a pánové, rok 2011 bude pro Srbsko důležitým rokem. Přinese výzvy, ale i příležitosti. Já vítám tuto dohodu a příležitosti, které skýtá, jistě nám umožní budovat společnou budoucnost ve společné Evropě. Děkuji. Děkuji vám. A nyní si vezme eh, slovo zástupce komise, pan komisař Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážení poslanci Evropského parlamentu. Pro mě je skutečně velkým potěšením a poctou, že mohu dnes hovořit před Evropským parlamentem na téma dohoda o stabilizaci a přidružení eh, se Srbskou, s republikou Srbsko. Také bych chtěl vyjádřit vřelý dík zpravodaji pro Srbsko, panu Jelko Kacinovi. Děkuji mu za jeho zprávu k integračnímu procesu týkajícím se Srbska. Dohoda o stabilizaci a přidružení je pro Srbsko významným krokem směrem k Evropské unii. Hlavním cílem této dohody je vydláždit cestu pro další integraci do Evropy, cestu k dalším reformám a e, k tomu, aby se Srbsko připravilo na členství v EU. Toto je skutečně důležitý milník a pro Srbsko by to mělo být určité povzbuzení. Srbsko v poslední době učinilo veliké e, úsilí i ve snaze o usmíření v tomto regionu. Tato dohoda vytvoří eh, detailní institucionální rámec, vlastně bude to eh, ráda pro přidružení, výbor pro přidružení a tím vznikne eh, rámec pro další dialog. Budou také fungovat různé podvýbory, které budou pokrývat většinu politických oblastí, kterými se EU zabývá. Samozřejmě takto také vznikne orgán, specifický orgán pro styky mezi vámi a srbským parlamentem. Pokud jde o ekonomické hledisko, tato dohoda eh, hovoří o postupném vytváření zóny volného obchodu a o postupném začlenování Srbska do vnitřního trhu EU. To samozřejmě přinese ekonomický užitek jak Evropské unii, tak Srbsku. Podobně jako ve střední Evropě v 90. letech, i zde tato dohoda podpoří investice, především přímé zahraniční investice, což by měl být klíčový příspěvek k růstu srbského hospodářství a mělo by to pomoci eh, tomu, aby Srbsko přešlo k fungujícímu tržnímu hospodářství. Pokud jde o eh, prospěch pro Evropskou unii, ten je také významný. Srbský trh je nyní otevřen vývozcům z EU. Dříve eh, byly, eh, existovala poměrně vysoká cla, ale ta by během několika let měla být odbourána s výjimkou několika velice citlivých zemědělských eh, výrobků. Srbsko by se tedy postupně mělo začlenovat do vnitřního trhu a tím podmínky pro investory budou stabilnější a předvídatelnější. Podmínky pro hospodářskou soutěž a státní podporu jsou obdobné podmínkám v EU. Otázka ochrany duševních práv by se také měla přiblížit standardům EU. Také trh s veřejnými zakázkami v Srbsku by se postupně měl otvírat i kandidátům z EU. Navázání užších vztahů se Srbskem přinese řadu výhod pro Evropskou unii Přispěje to totiž ke spolupráci v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, životního prostředí, dopravy, cel, jen abych tedy zmínil několik příkladů. A tím pádem to přispívá i k tomu, že politika EU na jihovýchodě Evropy bude důvěryhodnější a účinnější. Eh, také, myslím, stojí za zmínku, že Srbsko v podstatě eh, už předchází provádění průběžné eh, dohody, která vstoupí v platnost v únoru 2010. Nicméně Srbsko se rozhodlo začít používat tuto dohodu již krátce po podpisu v dubnu 2008. Srbsko tímto způsobem ukázalo, že skutečně má velký zájem na hospodářské integraci s EU a vytvořilo tak tedy e, pozitivní příklad. Rada 14. června 2010 rozhodla o zahájení ratifikačního procesu e, pro tuto dohodu. Devět členských států už oznámilo ratifikaci a dva další státy zajistili souhlas svých příslušných parlamentů. Dnešní hlasování Evropského parlamentu by tedy mělo být dalším impulzem pro tento proces díky jednomyslné podpoře ve všech politických frakcích. Já proto doufám, že i ratifikace v dalších členských státech bude brzy následovat. Vážená paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, na závěr bych se chtěl zaměřit na návrh usnesení o evropském eh, procesu integrace Srbska do Evropy v rámci této politické eh, rozpravy. Já skutečně ještě jednou chci za to poděkovat zpravodaji eh, panu Kacinovi. Toto usnesení eh, směrem k Srbsku dává najevo podporu, pokud jde o posílení vztahu mezi EU a Srbskem a zároveň dává najevo určitá očekávání, pokud jde o hlavní úkoly, které ještě musí Srbsko splnit na cestě k členství v EU. Myslím, že to je opravdu hodně načasované, vzhledem k tomu, že se právě připravuje stanovisko o přihlášce Srbska do EU. Já jsem byl v Bělehradě v listopadu loňského roku, kde jsem vlastně předal eh, eh, premiérovi a vicepremiérovi pro evropskou integraci podrobný dotazník. Srbské úřady v současné době usilovně pracují na odpovědích na tento dotazník. Ty odpovědi by měly přijít eh, koncem měsíce. Srbská vláda 30. prosince eh, schválila akční plán, který vlastně navazuje na to, co bylo obsaženo v zprávě o pokroku Evropské komise. Eh, my posléze budeme analyzovat odpovědi srbských úřadů a také opatření, která srbské úřady přijaly A to všechno povede k tomu, že v druhé polovině 2011 připravíme další eh, stanovisko. Vážná paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, jak říkala eh, zástupkyně maďarského předsednictví, rok 2011 bude pro Srbsko důležitý. Bude to rok eh, náročných úkolů a také rok příležitostí. Ta cesta už byla vytyčena, cíle jsou dobře známy je nyní na Srbsku, aby tuto cestou, touto cestou prošlo, aby eh, naplnilo všechna požadovaná kritéria a poté, co bude připraveno, plně zahájilo proces vyjednávání s Evropskou unii. Jsem přesvědčen, že s naší společnou podporou eh, Srbsko bude činit ty správné volby a bude dále činit pokrok v procesu integrace. To bude pozitivní signál pro celý tento region právě v této době, kdy musíme znovu potvrdit evropské vyhlídky tohoto regionu, tak abychom upevnili mír a hospodářskou prosperitu na západním Balkáně. Děkuji. Komisář. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Prvním řečníkem za frakci ELS je pan Šepflin. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, zpráva o Srbsku je podle mě výtečná a blahopřeji zpravodaji Jelkovi Kacinovi. Připadá mi, že Srbsko se konečně rozhodlo, že skutečně chce evropskou budoucnost. Většina politické elity se domnívá, že právě toto je ta nejpříznivější, nejpříznivější možnost. A toto odhodlání musíme nahlížet ve světle bouří, které Srbsko prožilo. Srbsko prožilo komunismus, rozpad Jugoslávie, následnou válku, vládu na Miloševiče, bombové útoky z roku 90, mafii, zločin, násilí, uprchlíky. To je opravdu nepěkná historie. A rozhodnutí připojit se k Evropě je proto opravdu velkým výsledkem. A je to signál toho, že Srbsko se stane faktorem stability v tomto regionu. Zbývají dva velké politické problémy. Zatčení a přesun Radka Mladiče do Hágu a také postoj k nezávislosti Kosova. Obě to naznačuje psychologické překážky. Mladič má své ochránce a ztráta Kosova je bolestivá pro značnou část srbské společnosti. Ztráta každého území je bolestivá. K tomu se možná připojuje několik dalších oblastí, které si žádají pozornost. Zejména modernizace veřejné zprávy, spravedlnost, nastolení tržních podmínek a úplná otevřenost vůči minulosti Srbska, otevření archívu. Nicméně vyhlídky Srbska na cestu k Evropě jsou přiměřeně dobré. Úkoly, kterým čelí elita a společnost, jsou uznávány a probíhají technické přípravy. Když to všechno dopadne dobře, Srbsko letos na podzim dostane aby a potom se stane kandidátem. Cesta k Evropě nebude snadná, ale prospěje to celé Evropě, pokud Srbsko bude stabilní a demokratické. Mnohokrát děkuji. A než budeme pokračovat se seznamem řečníků, ráda bych přivítala hosta, který naslouchá naší rozpravě. A je to eh, vicepremiér Srbska, pan Želič. Vítáme vás, doufám, že se vám rozprava bude líbit.